Please take your seats. Prosím, usaďte se. Jag vill hälsa alla väldigt varmt välkomna. Chtěla eh, bych vás všechny srdečně přivítat na tomto zvláštním zasedání výboru pro rovnost žen. Tato schůze se uskutečňuje ve spolupráci s výborem pro eh, zahraniční záležitosti a pro rozvojové záležitosti a v přítomnosti přítomnosti podvýboru pro lidská práva a podvýboru SEDE. Já jsem velice ráda, že jsme se mohli sejít a těším se na dnešní dopoledne. Tak nejdříve máme na programu schválení pořadu jednání a pokud nikdo k tomu nemá námitky, můžeme eh, to považovat za schválené. Dnes budeme mít příležitost debatovat s paní Michelle Bašele, která je zástupkyní generálního tajemníka OSN a výkonnou ředitelkou OSN ženy. Jsme velice rádi, že mezi nás zavítala na toto zasedání. A také jsme velice rádi, že paní Bašele eh, přijala naše pozvání. Je to její první návštěva do Bruselu. Chtěla bych eh, zdůraznit, že Evropský parlament se velmi aktivně stavěl za ideu, že by OSN měla mít své zvláštní oddělení pro záležitosti žen a tam by se kombinovaly politiky a zároveň operativa. A my jsme požádali členské země OSN, aby zajistili to, aby Ehm, tento úsek OSN měl k dispozici dostatek finančních a lidských zdrojů. A aby ředitelem tohoto odboru ehm, byl někdo, kdo je na úrovni zástupce tajem, generálního tajemníka OSN. No a OSN ženy je dnes realitou. A my se velice těšíme na to, co nám řekne paní Bašele o svých plánech a e, o tom, jak si představuje budoucnost. Máte slovo, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní e, Svensonová, paní Žoli, e, pane Alexandre Graf Lambsdorfe. Vážení dámy a pánové poslanci, já jsem velice šťastná, že mám příležitost poprvé k vám, k vám promluvit jako eh, první výkonná ředitelka eh, OSN eh, a sice úseku pro genderovou rovnost. Je to pro mě velká, velká čest a těším se na toto. Paní Roosevelt už před 60 lety, když byla zveřejněná deklarace ženských, tedy lidských práv, už tehdy eh, volala proto, aby součástí lidských práv byly ženská práva, eh, byla pro rovnost ve vzdělávání, eh, v přístupu k zdravotnictví, důstojnosti a respektu. Dnes o 60 let postěji jsme toho pořád ještě nedosáhli. Mnozí ženy i muži často dodnes žijí v chudobě a jsou tedy v tomto pozadu. Nadále tedy existuje spousta nerovností a spousta nežádoucích rozdílů. Když se OSN rozhodla, že tento útvar eh, ustaví, bylo to proto, že Eh, miliony a miliony žen a dívek stále nemají rovné příležitosti. A to my vlastně chceme dosáhnout. Chceme, aby princip genderové rovnosti byl zakotven do eh, úsilí eh, mírového, příležitosti a tak dále. Já jsem nyní na cestě z Paříže. Já jsem eh, tam byla eh, ve jiné kapacitě a sice jakožto představitelka za sociální ochranu Světové eh, organizace práce. A to vše souvisí nejenom tedy s finančními politikami, ale také politikami týkající se přímo lidí, reálné ekonomiky a de facto bude se o tom tím zabývat také G20. My jsme totiž v průběhu krize a po ní byli svědky toho, že všechny země, které měly už svůj program sociální ochrany, eh, dokázali zabránit těm nejtvrdším dopadům na své lidi. A já bych byla ráda, kdyby práva žen a sociální ochrana eh, byly propojeny. Máme mnoho zemí, Indonésie, eh, Čína, Čele, kde se na tom pracuje ženy jsou obvykle obětmi všeho toho, co se dosud nepodařilo dosáhnout. My chceme, aby náš úsek OSN byl jakýmsi agentem rozvoje a míru. Eh, jestliže tady hovoříme o sociální ochraně a o ženách, hovoříme tady o ochraně, prevenci a o empowermentu, čili o tom, abychom zvětšovali jejich sílu Ženy by se měly stát katalyzátorem změn, eh, rozpoutávat novou energii, eh, přicházet s novými hodnotami a myšlenkami, a to v různých zemích a v různých eh, společnostech. My jsme přesvědčeni, že genderová rovnost bude možná pouze tehdy, když ženy budou mít dostatečnou sílu a proto my se soustředujeme na konkrétní věci a myslíme si, že právě ten empowerment, že to je to zásadní. My máme několik tematických priorit, které všechny souvisí s tou potřebou dát eh, ženám možnost a sílu. Já bych vám chtěla říci, že my jsme definovali věci jako posílit hlas eh, žen, eh, jejich vedoucí úlohu a zapojení. A ve všech oblastech, kde se ženy pohybují, eh, to, že je není slyšet, tak to je prostě, protože mm, mm, je je málo, málo vidět, nejsou považovány za dostatečně významné. A k tomu já se ještě vrátím. Druhá důležitá věc Eh, já jsem přesvědčena, že ženy nikdy nebudou rovné, eh, pokud eh, nebudou mít ekonomickou autonomii a jistotu. Čili ekonomické posilování je stejně důležité jako politické. Třetí prioritou je ukončit násilí na ženách a dívkách. A to je také pandemie, která se nevyhnula ani Evropě. Čtyřka, to je posílení implementace agendy žen, míru a bezpečnosti. No a pátým, pátou prioritou je rovnost žen. A to musí být součástí národního a místního plánování a také rozpočtování. Já bych se teď zastavila u jednotlivých eh, oblastí podrobněji. Já jsem eh, hovořila zaprvé o posílení eh, hlasu žen, jejich zapojení a jejich vedoucí úlohy. Ano, je to možné. Vy sami jste toho dokladem, vy sami jste příklady takovými exemplárními rolemi. Já jsem před chvíli, před nedávnem byla v Káhyře, eh, taky jsme se tam s některými z vás setkali. A já jsem viděla, to bylo opravdu úžasné, eh, jak jsme tam viděli ty mladé ženy, které jsou odhodlané hrát svoji úlohu eh, v současných procesech a také oživit politický, ekonomický a sociální život já tedy věřím, že ty eh, změny, které se tam odehrávají, že se promítnou do institucionálních eh, změn, protože já si myslím, že ženy musí být v centru těchto debat tak, jako byly na náměstí Tahrir. Myslím, že mají před sebou dvě výzvy. A první věc, eh, a to jsme znali i, já to znám i z Chile, je otázka přechodu k demokracii a to samozřejmě znamená spoustu práce, spoustu eh, právních změn, organizačních změn, potřebují nový volební zákon, svobodu schromažďování, svobodu názoru a tak dále. Demokracie to ale není jenom o volbách, to je taky o diverzitě, inkluzi a tak dále. Čili je třeba, aby ženy zůstaly součástí toho procesu. Ovšem, eh, eh, druhá důležitá věc je, že demokracie musí fungovat. Takže eh, máme tady na jedné straně politické instituce a na druhé straně je sociální spravedlnost, to je, nebo sociální ochrana. To je prostě druhá záležitost, druhá stránka té revoluce. A já si skutečně myslím, že demokracie prostě musí fungovat. Momentálně je tam chudoba, negramotnost, nezaměstnanost a spousta dalších negativních eh, věcí. Já se k tomu tedy ještě vrátím, ale myslím si, že události na středním výchoze, východě a eh, v severní Africe, že to musíme být brát naprosto vážně a vážně to podporovat. Eh, já jsem se tam dosekla, že když eh, v Egyptě prší, tak v celém širokém regionu lidi vytáhují dešníky, takže skutečně je velice důležité, abychom se Egyptu věnovali. Pokud se týče genderové rovnosti, my víme, že eh, dosáhnout rovnosti žen znamená postavit se sociálnímu, postavit se současnému uspořádání. A to znamená, že se do toho musí zapojit společnost ve velké šíři a dosáhnout kritické masy. My vlastně víme, že nejmenšího pokroku se daří dosahovat na politické úrovni. V parlamentech zasedá v průměru pouze 19 žen. Třeba v Rwandě mají skoro 55%, druhá je Jižní Afrika se 44%, v Nepálu je to 34%. To je opravdu nejvyšší, nejvyšší podíl eh, v regionu Jižního Pacifiku. Čili pokrok je, ale je velmi pomalý. V lednu 2011 když se podíváte na 15 let staré eh, cíle z Pekingu, tam se řeklo, že ta kritická hodnota je alespoň 30 žen v parlamentu. A toho bylo dosáženo pouze v 28 zemích a z toho 7 je členy Evropské unie. 28 eh, žen, 28 eh, zemí, ty mm, vlastně mají eh, velký rozptyl v dosaženém ekonomickém rozvoji. Ale já musím říct, že z těch 28 zemí pouze pět nepotřebovalo speciální mechanismy na dosažení eh, rovnosti. V 23 zemích musely být zavedeny kvóty nebo nějaká pozitivní diskriminace, tak aby se dostali na těch 30 Čili pokud se týče Eh, posilování zastoupení žen na politické úrovni, tak to znamená, že musíme vyvíjet určitý tlak. Například eh, snažit se vychovávat ženy k tomu, aby usilovaly o politické úřady. Pouze ženy, které mají politickou moc, jsou schopny pomáhat ženám k tomu, aby dosáhly ekonomické síly. Třeba v Norsku ve veřejných akciových společnostech je ve vedoucích orgánech 42 žen. A je poměrně eh, málo zemí, kde to tak je. Třeba španělské firmy eh, mají eh, dosáhnout této kvóty do roku 2015 a uvažuje se o tom také v Itálii a v Nizozemí. A to má smysl, poněvadž Eh, talent eh, je nezbytný, abychom si zachovali konkurenceschopnost. V Evropě 45 žen, eh, tedy 45 pracujících tvoří ženy, ale pouze 11 podíl žen je ve vedoucích pozicích. Čili tady je velký potenciál pro zlepšení ekonomické výkonnosti. Eh, naše organizace hm, tedy je partnerem eh, UN Global Compact a snažíme se hm, eh, propagovat principy posilování postavení žen. Chceme zajistit, aby v rozhodovacích orgánech všude bylo zastoupeno alespoň 30 žen. Jde nám o hm, stejné platy a tak dále. Já vím, že v Evropské unii eh, probíhá debata o tom, jak snížit eh, rozdíl eh, v odměňování mužů a žen, kde je dnes asi 18% rozdíl. Dále chceme spolupracovat s vládami a vícestrannými partnery, abychom zajistili plnou realizaci ekonomického zajištění žen a jejich práv, včetně eh, slušné práce a sociální ochrany. Je to důležité zvláště pak v době ekonomické krize, eh, kde máme volatilitu eh, v cenách potravin, komodit a tak dále. Pro nás v tom ekonomické posilování žen je velice zásadní, eh, zásadní část našeho eh, fungování, zvláště v těch chudých zemích. Já jsem 8. březen slavila v Liberii a tam je mnoho žen, které obchodují v zemědělství a tak dále, čili my, jsme, eh, my tam uvažujeme o nové iniciativě, které zlepší její postavení a bylo to velmi dojemné. Jsme se setkávali i se eh, staršími ženami, které byly eh, velice hrdé, že eh, umí se podepsat, umí, umí aspoň něco trochu přečíst. To byla pro mě velká věc. A také tam budujeme sklady. Ty ženy jsou producenty a my je musíme naučit, jak tyto produkty také uchovat. Také musíme jim zajistit přístup na trh, eh, do toho patří i ten řetězec do eh, uskladňování, eh, jinak zůstanou až do konce života chudé. Čili toto je pro nás velice důležité. Nicméně ačkoliv se situace možná zlepšuje, pořád je to hodně, eh, co musíme udělat. To znamená třeba ženy, které migrují, nebo ženy, které pracují v domácnostech. No a to jsme u třetí priority a to je skoncovat s násilím na ženách. My si myslíme, že toto je velice důležitá věc a eh, znamená to posilovat ženy Eh, ve všech oblastech, posilovat je tedy. A myslím, že Evropský parlament eh, se tím zabývá velmi intenzivně. Eh, navzdory tomu, že máme <clears throat> už mnoho zákonů na ochranu dívek a žen, stále ještě násilí na ženách je rozšířené. Asi 130 zemí má takové zákony, ale hm, ty zákony se příliš neuplatňují třeba v soudnictví eh, toto není považováno za důležité. Eh, v některých regionech až tři čtvrtiny žen eh, mají vlastní zkušenost s násilím. Podle výboru o pro, lidská, pro ženská práva a genderovou rovnost, to znamená, že zhruba 20 žen v Evropě má tuto vlastní zkušenost. A to se samozřejmě eh, projevuje v celém jejich životě, zdraví, produktivitě a tak dále. To je stejné ve všech zemích. A jde o to, že v některých zemích my víme, dnes, dnes jsme schopni vyčíslit, kolik to stojí, ten, ten lidský rozměr, ale kolik to stojí také ekonomicky. Já si myslím, že násilí na ženách to je snad nejrozšířenější nebo jedno z nejrozšířenějších eh, porušování lidských práv. Například v Indii víme, že eh, v každý, za každý případ eh, násilí na ženách znamená ztrátu pěti, pěti pracovních dnů. Ve Spojených státech se to vyčíslilo před pár lety asi na 5,5 miliardy dolarů ročně. Na Fidži je to 100 75 milionů dolarů, eh, což v podstatě znamená 7 HDP. Eh, Austrálie má dokončenou novou studii a v roce 2010 je to stálo 13,6 miliard dolarů. Čili je to skutečně eh, významné z hlediska práv, ale také z hlediska ekonomického. Jestliže to myslíme vážně, že s tím chceme skoncovat, musíme pracovat na mnoha frontách, podporovat mechanismy, eh, které eh, budou prosazovat zákony eh, a také jde o prevenci ve všech oblastech společnosti. A to znamená, že také muži se musí daleko více angažovat. Minimálně všechny ženy a dívky, které byly obětmi zneužívání nebo násilí, by měly eh, mít možnost přístupu k základním službám tak, aby byla zajištěna jejich ochrana Eh, přístup ke spravedlnosti a zabráněno dalšímu zneužívání. My už se spolupracujeme s vládami a občanskou společností, aby se maximalizovala ochrana pro tuto iniciativu a spolupracujeme i s UNICEFem. Máme bezpečná města pro ženy, bezpečná města pro eh, děti. Teď se vytváří synergie eh, těchto aktivit a společně tedy eh, budeme pracovat na akcích bezpečných eh, měst pro ženy a děti. V tomto kontextu chci také eh, Chci také poděkovat za schválení zprávy, kterou připravila předsedkyně tohoto výboru paní Svensonová, kde se volá po uznávání znásilnění a sexuálního zneužívání v rámci manželství jako trestného činu a Eh, je tady návrh na eh, zavedení poradenských služeb eh, pro děti, které byly svědky násilí v rodinách. Vážené dámy a pánové, eh, jak víte, některé z nejstrašnějších případů sexuálního násilí eh, se eh, k ním dochází v situacích konfliktu. I když jsou ženy ale obětmi brutálního násilí, nemají možnost se podílet na mírových vyjednávání. OSN ženy zjistily, že ve 24 větších mírových procesech za posledních 20 let byly ženy v méně než 8% součástmi eh, vyjednávacích, eh, vyjednávacích týmů. A osmi, pouze v osmi případech těchto vyjednáváních se hovořilo o sexuálním násilí a ve více než pěti z eh, těch eh, konfliktech byly ženy obětmi, byly obětmi sexuálního násilí eh, jako válečného prostředku. To znamená, že se musíme snažit mnohem více, i když loni jsme oznavili 10 let od rezoluce OSN 1325, stále ještě se nám daří uh, postupovat ku předu příliš pomalu. To je tedy naše čtvrtá priorita, jak ehm, pozbudit ženy, aby se eh, mohly podílet více na agendě pro bezpečnost a eh, mír, aby se více podíleli na mediátorském úsilí, a i na eh, výchově mírových sil, tak aby i oni mohli přispět k prevenci ehm, násilí na ženách. Také vyzýváme země, aby vyzývali eh, více ženských vojáků. Máme dobré zkušenosti v Liberii eh, a i v dalších zemích eh, s indickým kontingentem, protože ženy, které byly obětmi sexuálního násilí, mnohem snadněji se svěří tomuto kontingentu, který je tvořen ženami. Je také důležité, aby ženy byly spatřovány v uniformě a se zbraní v ruce, protože to eh, bude dokladem eh, těm, kteří tomu nikdy neuvěří, že i ženy jsou eh, tohoto schopny a bude to také důležitý empowerment pro ženy. Já chci poděkovat Evropské unii za podporu implementace Eh, rezoluce eh, Rady bezpečnosti OSN 1325 a zvláště chci poděkovat iniciativu Evropskému parlamentu v roce 2010, kdy si připomněl desáté výročí této rezoluce, včetně výzvy pro posílení úsilí v EU eh, na implementaci a dalších rezolucí Rady bezpečnosti o ženách, míru a bezpečnosti. Já jsem v úvodu řekla, že když chceme rovnost mužů a žen, potřebujeme dát větší možnosti ženám. Ve všech oblastech, o nich hovořím, když ženy nehrají odpovídající roli, tak nikdy eh, nejsou brány tedy eh, k vyjednávacímu stolu a nejsou součástí rozhodovacího procesu kdo vyjednává, kdo eh, je u stolu, kde se činí rozhodnutí. Eh, to jsou ti, kteří mají moc, ti, kteří mají eh, zbraně. Ženy k ním nepatří. Případ Nepálu je zajímavý. Maoistická armáda, 40 vojáků byly ženy, takže bezprostředně po ukončení konfliktu bylo možné přijmout řadu dobrých zákonů a že byly slyšeny. slyšeny. Já nejsem proto, aby se ženám rozdávaly zbraně, já jsem eh, proto, aby ženy a dívky eh, mohly mluvit hlasem, který bude brán v potaz. Jak ale vidíte, je i řada dalších oblastí, kde OSN ženy chce spolupracovat s dalšími, eh, s dalšími skupinami týkající se zdraví žen, zdraví při mateřství, Eh, potírání AIDS jsou, je řada dalších eh, agentur OSN, s nimiž úzce spolupracujeme. Snažíme se eh, je podporovat třeba na poli migrace, práce. Je to, je to organizace, Mezinárodní organizace práce, Mezinárodní organizace pro uprchlíky Hovoříme o příležitostech pro i mladé ženy a dívky, to je také UNESCO, spolupracujeme s nimi, budeme přicházet s iniciativami. Takže chci zdůraznit, že toto jsou naše hlavní priority a jak vidíte, jsou skutečně ambiciózní, ale je to potřeba. My nemů- nesmíme myslet v malém, musíme myslet eh, ve velkém. Důležitým krokem je také eh, plán akce EU Eh, na eh, empowerment žen eh, v rozvojových zemích na posílení spolupráce s naší skupinou OSN ženy. Já také vítám rozhodnutí vypracovat střednědobou společnou strategii na spolupráci mezi Evropskou unii a OSN ženy. Nás čeká řada výzev v rámci této práce, ale my se jim postavíme. A e, já vím, že když získáme příležitost, tak e, neexistuje žádná hranice toho, čeho jsme schopni. Od toho, jak matka dokáže podporovat svou rodinu, až po to, jak se ženy dokáží stát ministry financí, zahraničních věcí nebo hlavou státu. Takže síla žen, píle, moudrost jsou největším nevyčerpaným nebo nevyužívaným zdrojem lidství a OSN ženy se pokusí e, umožnit využít tento potenciál ve prospěch všech. Děkuji vám. Vám tak, Mrs. Bašilie, velmi Děkuji, paní Baš, Bašeleje, za velice angažovaný informativní úvod do naší dnešní diskuse. Vy jste hovořila o důležitých prioritách, o politickém a ekonomickém osvobození, boji proti násilí. Děkuji vám za to a ještě předtím, než dám slovo zástupcům výboru AFET a výboru pro rozvoj, chci připomenout, že my bohužel nemáme mnoho času a to z toho důvodu, že se hlásí o slovo řada eh, poslankyň a poslanců. A také samozřejmě chceme potom ještě jednou dát slovo paní Bašele, aby odpověděla. Takže máme eh, časový limit a budu muset být přísná, až budu udělovat eh, řečnickou dobu. Jsem ráda, že tady máme výbor AFET a teď dám slovo panu Alexandru Lambsdorfovi, který je předsedou pracovní skupiny EU-OSN Prosím. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Um, let me say... Dě- děkuji vám, paní předsedkyně. Uh, my vás zde uh, velice vítáme, srdečně vítáme <clears throat> ve vaší uh, kapacitě ředitelky odboru OSN. My jsme z nás tady se setkali i dříve, ještě než jste se dostali do této funkce. Eh, my v tomto eh, výboru, v tomto parlamentu určitě budeme vás podporovat eh, jakožto představitelku UN Women a <clears throat> já bych chtěl zdůraznit některé věci, které jsou zvláště důležité pro náš zahraniční výbor. První věc je koordinace se systémem OSN. My v EU máme Eh, tu koordinaci takovou komplikovanou, trvá to dost dlouho. Myslím, že eh, na půdě OSN to eh, není moc odlišné, čili my vás pozveme k tomu, abyste se věnovala této koordinace také se dalšími částmi, dalšími podorganizacemi OSN. Podporujeme vás v oblasti ženských práv, práv na zdraví a tak dále a možná ještě důležitější je z hlediska zahraničního výboru je rezoluce 2025. Eh, to je o ženách ve válečných konfliktech. My eh, víme, že ženy jsou tím velice postiženy, často se používá sexuální násilí, například Kongo a podobně. A tady je možná spolupracovat s Margot Wallström. To je eh, vlastně bývalá komisařka a je nyní speciální vyslankyní eh, OSN, eh, pokud se týče žen ve válečných konfliktech. A pokud se týče mírových misí, mohu říci, že indický batalion skutečně byl Eh, velmi, velmi zrala, zásadní roli. A můžu říci, že tam eh, byla eh, de facto on byl sestaven z žen a já musím říct, že to opravdu ukazuje schopnost OSN opravdu něco reálného dokázat a je to skutečně uh, Eh, také tady můžeme hovořit o stabilizaci Liberie. Čili skutečně hovoříme o tom, eh, že bychom mohli skutečně vytvořit eh, čistě ženské sbory, které se budou zabývat mírovými misemi OSN. Děkuji vám, pane Lansdorfe. A nyní dávám slovo rozvojovému výboru jeho předsedkyně paní Žoli. Děkuji vám. Děkuji za slovo. Děkuji. Vítám také já, Michel Bašle v Evropském parlamentu a jménem výboru DEVE vám chci říci, jak důležitá vaše práce bude. My dobře víme, že situace žen se nezlepšila. Slyšeli jsme eh, svědectví ze Sudánu, z Konga, Organizujeme slyšení o e, hrozivých masových znásilněních žen a e, slycháme i o jejich chudobě. Ženy patří těm nejchudším z chudých, e, vyrábějí sice potravu pro svět, ale nemají přístup k vlastnictví a dosud se nepodařilo tuto situaci změnit k lepšímu, když se podíváte na francouzské volby minulou neděli. Politické strany raději eh, zaplatili pokutu, než aby eh, do svých řad pustili ženy a největší eh, strana má pouze 6 žen ve svých řadách vy hovoříte o určitých úspěších eh, v tomto směru a v Norsku, ale eh, tehdy, když byl tento zákon navržen, tak byly eh, obrovské protesty a bylo řečeno, že jestli do pěti let nebude 40 žen ve vedení určitých společností, takže ty společnosti budou zrušeny. To je jediný způsob, jak eh, lze postupovat. Musíme to brát vážně, eh, jak poskytovat eh, ženám větší moc a neumožňovat firmy a společnosti to řešit pokutami. Takže jsem velice ráda, že v čele této nové agentury OSN jste právě vy, protože vy jste Eh, vzorem pro nás všechny, eh, historií vaší rodiny, vaší osobní historií a jsme si jisti, že eh, o situaci žen budete pečovat. Jsem ráda, že jste tady, děkuji vám za to a přeji vám mnoho štěstí. Tak Mrs. Jolie, ok, do ska vi... Děkuji, paní Jolie. A tím dáváme slovo zástupcům výboru pro rovná práva. Nejprve má slovo paní Edith Power, která tady zastupuje EPP. Dvě minuty. Thank you so much. It's a great Děkuji vám. Eh, jsme velice rádi, že jste mezi námi. Já si vážím té příležitosti k výměně názorů. Každý region má své problémy a těžkosti, které patří k větším či menším prioritám. Já bych se ráda zmínila o jednom dosaženém úspěchu, protože právě předevčírem podepsala Rada novou právní úpravu potírající eh, obchod s lidmi. Je to modernější legislativní nástroj než umluva OSN a já se domnívám, že to je skutečný úspěch. My jsme asi před rokem navštívili OSN a v té době se vlastně připravovala, vznikala vaše nová agentura. Já vám také eh, blahopřeji eh, k tomu postu. A tehdy jsme hovořili o řadě otázek, já se zmíním o pouze jedné, vzhledem k nedostatku času. A je to eh, mateřská úmrtnost. To je závažná otázka. Více než půl milionu žen umírá během těhotenství, během komplikací během těhotenství a porodu. Chci se vás zeptat, co bychom mohli společně udělat, abychom dosáhli nějakého hmatatelného úspěchu v této oblasti. Myslím, že v této době E, není nutné, aby půl milionu žen přicházelo o život e, tím, že chtějí mít děti. Děkuji a příštím řečníkem za e, SND je paní Estrela. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat paní Bašli Chtěli bychom vás přivítat ve jménu sociálních demokratů a je velice dobré, že jsme si vás mohli vyslechnout a můžeme s vámi diskutovat. Jsme přesvědčeni, že můžete odvést velmi dobrou práci v OSN a s povděkem bereme na vědomí, že OSN věnuje velkou pozornost rovnosti pohlaví. Doufáme, nebo jsme přesvědčeni o tom, že tam bez pochyby také budete jednat velice angažovaně. Chtěla bych eh, zmínit jedno téma, které jste také zmiňovala, je to násilí na ženách. Máme statistiky, které upozorňují na to, jak závažný tento fenomén je. Také jste hovořila o tom, že toto téma je pro vás prioritou. Mě by zajímalo, jak bychom společně tedy Evropský parlament a OSN pro ženy, abychom si zájemně mohli vyměňovat informace a podíleli se na tom, abychom odstranili násilí na základě pohlaví. Eh, když jste byla zvolena, tak vám byla položena otázka, jakým způsobem chcete sladit rodinný život a vaše náročnou úlohu, protože eh, to přece je otázka, kterou nikdy nikdo nepoloží, nepoloží muži. Pouze ženám se klade takováto otázka, jak sladit eh, kariéru s rodinou. Nebo tam další otázka. Když je žena zvolena do, a působí v politice, tak eh, se něco v politice mění. U mužů to tak není. Takže proto je to vlastně důvod, aby ženy byly dostatečně zastoupeny. Děkuji, paní Estrele. Dále má slovo eh, liberální frakce a za frakci hovoří paní Parvanová. Dvě minuty. Eh, Děkuji. Když eh, si čtu vaše, vaše CV, tak mi to velmi se připomíná Eh, mou vlastní kariéru. Také jsem začala jako dětská lékařka. Já vám blahopřeji, vy jste nejvyšší zástupkyní eh, vlastně všeho, veškerého našeho úsilí. A hrajete velkou, důležitou, ale také obtížnou úlohu. Jak řekla Edith Bauer, eh, my jsme hodně očekávali od cílů milénia. Včera proběhla eh, pracovní skupina EP o HIV AIDS a eh, rozdíly a hovořili jsme o cílech milénia 4 a 5. Musím přiznat, že jsme za těch 11 let eh, jsme dosáhli pouze třetinu těch cílů a už máme jenom čtyři roky. Myslím, že toho cíle nedosáhneme. A některé ty cíle se pojily eh, k cíli milénia eh, číslo čtyři týkající se žen, cíl milénia číslo tři se týká žen, musíme se ji snažit dosáhnout společně. Všechny ty cíle milénia jsou nesmírně významné. Chci se, eh, chci se zeptat, jestli se chystáte posílit roli OSN ženy a společně s námi spolupracovat naplnění cílu milénia. A moje druhá otázka se týká práv žen v zónách konfliktu, zvláště na, v Blízkém východě a Severní Africe. Eh, my doufáme, že revoluce v Africe přinese více práv žen, ale zároveň se obáváme šířící se islamizace. Jaké nástroje byste mohla využít v těchto zónách, abyste mohla zaručit práva žen? Děkuji. Tak, Mrs. Pavanova. Och för gruppen... Děkuji, paní Parvanová. A nyní je za frakci zelených Dávám slovo paní Kiel Nielsen. Minuta a půl. Merci. Merci, madame. Děkuji, Děkuji paní eh, Bašle, že jste přišla mezi nás. Jakožto zpravodajka zprávy o ženách a klimatických změnách za výbor FEM jsem s velkou pozorností sledovala tuto diskuzi a zpráva, kterou předložím za několik měsíců, bude obsahovat doporučení eh, pro to, jakým způsobem eh, s touto otázkou zacházet na summitu a Potom by mě zajímalo, jaký je tady, jaká je tady vlastně souvi, váš názor na souvislost mezi ženami a klimatickými změnami a mě by zajímalo, jakým způsobem chcete k této otázce přistupovat na světových eh, summitech tohoto typu. Eh, jsem součástí International Women Commission. Je to koalice palestinských, izraelských a mezinárodních žen na základě eh, rezoluce 1325 Rady bezpečnosti kde se snaží, aby ženy se účastnily vyřešení palestinsko-izraelského konfliktu, aby zde byl trvalý mír. Mnoho pazre, žen izraelských a palestinských se tady angažuje a 12. března tady bylo 250 žen, které byly tak odvážné, že porušili zákaz a sešli se v zóně A poblíž Betlému. A mě by zajímalo, jestli byste mi mohla říct, že budete podporovat naši koalici, eh, kde jsou zprostředkovatelky míru. Děkuji. Tak Mrs. Kiel Nielsen. Děkuji, paní Kiel Nielsen. A dále má slovo eh, za ECR eh, e pan Šimanský. Również w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów chciałbym... Děkuji za frakci ECR. Eh, bych chtěl srdečně přivítat paní Bašle. My bychom vám chtěli popřát vše nejlepší, protože naše společnost potřebuje vaši angažovanost. U této příležitosti bych rád upozornil také na úsilí eh, zástupců naší frakce v oblasti ženských práv v parlamentním eh, výboru pracují naše poslanci na zprávě, která se zabývá eh, účasti žen ve vedeních firm, jde také o rovné příležitosti a odstraňování překážek pro práci žen v Evropské unii pracovnic v Evropské unii. Musíme tady také zdůraznit, eh, jak důležité jsou finanční prostředky eh, v Evropě, pokud jde o skloubení rodinného života a pracovního života. V politice soudržnosti musí eh, máme se zaměřovat na vytváření pracovních míst, ale nejen to je třeba, aby tyto pracovní místa byla udržitelná a dostatečně odměňovaná. Víme, že velká část takzvaných chudých pracovníků, že to jsou právě ženy. A Tady musíme tedy podporovat také aktivitu v sociální oblasti a v tomto ohledu máme důležitý problém, protože se i nadále velice rozlišuje mezi muži a ženami. Děkuji a dále má slovo eh, za eh, GUE a NGL paní Figuredo. Mm, mm, Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěla přivítat paní Bašle, a chtěla bych jí poblahopřát k práci, kterou eh, vykonává. Děkuji jménem naší frakce. A minulý rok jsme se účastnili zasedání, eh, které probíhalo v rámci OSN a kde se řešilo toto téma. A tam jsme také vyjádřili, že souhlasíme s tím, že velké problémy, které i nadále existují, jsou stále zřetelnější, viditelnější. Diskriminace žen, ženská chudoba. A to není jev, který je pouze v nejchudších zemích. Nejen na těch kontinentech nebo zemích, kde dochází k ozbrojeným konfliktům a válkám a kde ženy eh, i nadále jsou těmi největšími obětmi. Dokonce i v rozvinutých oblastech jsou ženy diskriminovány. Mám na mysli například obchodování s lidmi, prostituci. To jsou oblasti, které si zaslouží velkou pozornost Jde o tisíce milionů žen, které každý rok eh, jsou předmětem obchodování s lidmi. A možná ještě něco k mezinárodní eh, úrovni. Jak to vypadá s ženami a přístupu žen k pracovním místům? I nadále je tady totiž diskriminace a mateřství bývá i nadále velmi často důvod pro diskriminaci. Je to nepřípustné, ví se o tom a dále bych vám chtěla poděkovat za vaši práci. Děkuji a dále má slovo Bašle. Thank you very much, Děkuji vám, paní předsedající, a děkuji všem eh, poslancům za jejich komentáře a také za jejich otázky. Tak eh, k věcem, které tady zasněly, Eh, byla otázka, jakým způsobem eh, koordinujeme, abychom eh, měli větší efekt. My máme tři mandáty. My pracujeme na mezinárodních standardech, to je normativní práce. Dále máme operativní část, to jsou naše politiky a programy, které se týkají uplatňování rezolucí studií a podobně a mezinárodních standardů v jednotlivých zemích. A za třetí, to je koordinace eh, podpory zodpovědnosti. A já si myslím, že my budeme úspěšnější tehdy, když celý systém OSN bude lépe fungovat ve prospěch žen. Čili naším mandátem je zajišťovat koordinaci, my na tom pracujeme v mnohých oblastech, ale také je eh, třeba eh, zajišťovat eh, tu zodpovědnost. My nejsme nějaká genderová policie, ale spíše dáváme jakési politické návody tak, abychom vyprodukovali synergii. My tedy můžeme nejenom dělat mnohem více, ale můžeme to dělat také lépe a synergičtěji. K těm největším výzvám patří, abychom brali, byli bráni vážně. A vidíte, že je tady prostě spousta problémů, ta problematika je široká, všichni mají strašné ambice, ale my eh, prostě musíme eh, dělat tedy méně věcí soustředěněji a eh, přiměřeněji našim zdrojům. A na tom pracujeme. <clears throat> Pokud se týče rezoluce 1325, mnohdy mnozí z vás hovořili o eh, eh, ženách a eh, tedy, abychom se jim věnovali více. My hovo- pracujeme s Margaret Wallstromovou, to je pravda, v jednotlivých zemích a <clears throat> my je, ji chceme vlastně, že bychom ji navídli něco jako eh, to pěší vojsko přímo na místě, eh, abychom se navzájem podporovali, pilotní projekty včasného varování, provádíme analýzy, eh, provádíme různou činnost, která usnadňuje přístup k spravedlnosti, pro následování pachatelů a tak dále v mnoha zemích Afriky, zejména eh, například eh, v Kongu, eh, proběhnou letos volby a ženy tam mohou sehrát významnou roli, dokonce jako kandidátky. Ovšem všude, všude tam je nebezpečí násilí a nejistoty a my tedy proto s nimi spolupracujeme. Já eh, tady k tomu ještě musím eh, mm, eh, něco říct. Tady by zazněla také otázka k Palestině a vlastně jak dosáhnout míru a mediace. My zde máme takový program na Blízkém východě s palestinskými ženami, izraelskými ženami, ale všechny tady pracují směrem k míru. Ale v řadě oblastí světa je to tak, že eh, eh, ženy eh, ženy tedy zasedají u jednacích stolů, tedy méně, méně tedy přímo v konfliktech zbraných, ale my se snažíme právě podporovat ženy, které chtějí Eh, které chtějí se tímto zabývat. My nemůžeme takové mediátory, mediátorky prosazovat, ale můžeme je podporovat. A eh, je to prostě o tom, eh, o tom, abychom ty možnosti žen zlepšovali. Třeba Norsko nám poskytlo milion dolarů, aby, aby tedy podporovali ženy eh, jako mediátorky a podobně. My také spolupracujeme eh, s úsekem mírových operací, eh, aby se půda připravovala také pro ženy a aby se ženy mohly více zapojit. 8. března v Liberii, eh, tam existuje ženský policejní batalion a dokonce eh, nigerej, nigerijský armádní eh, batalion. A to nebylo jenom prostě taková, takový slavnostní pochod, ale to byla prostě manifestace toho všeho, co ženy dokážou. A já tedy věřím, že symboly jsou velice důležité, když hovoříme o posilování žen. My hovoříme také o vás jako o vzorech. A samozřejmě sny neznají hranic. A e, prostě ty symboly to podporují. A já velice e, ráda mám e, příběh Eh, finské prezidentky, která eh, v devátém roce svého mandátu eh, šla se podívat do školky a tam se ptali dětí, tedy co by chtěli dělat, že a nakonec se také zeptala, jestli je možné stát se prezidentkou a děti řekly, že mm, prezident je muž a že prezidentka není. No tak tak to bylo. Čili já myslím, že tady, tady musíme opravdu té prohváční práce odvést ještě mnoho. A jinak pokud se týče posilování ekonomického eh, postavení, to je velice zásadní věc. Já nevím, v Tanzánii, v subsaharské Africe, <clears throat> tam vlastně ta eh, v zemědělství to je výrazně žen, ženami eh, dominovaný sektor. Ženy jako eh, vlastnice pozemku, jako producenti a tak dále. <clears throat> Ale bohužel je to tak, že ženy je nemohou, nemohou vlastnit oficiálně. To znamená, že žena potřebuje mít mužského potomka, aby se zachovala sukcese. Čili eh, tady je třeba také jim změnit zákony, které budou pro ženy a tak dále. Paní Bauer eh, zmínila eh, porodovou umrtnost. Já jsem vlastně lékařka, čili o tom něco eh, vím. Je to velice závažná problematika. Já jsem moderovala panel o porodní umrtnosti a ono je to eh, velice rozmanité v různých zemích a případ od případu a to je třeba zanalizovat a eh, v jednotlivých případech posilovat národní kapacity. My jsme tady měli takový případ, eh, měli jsme tady takovou síť mezinárodních eh, osobností. Eh, eh, a týkalo se to mého regionu v Chile a snažili jsme se hm, spolupracovat s dalšími sousedními zeměmi, a hm, my jsme se snažili vlastně zjistit, jak správně identifikovat ty problémy. Někde třeba neměli porodní asistentky a takže my jsme vyškolili Eh, tisíce eh, porodních asistentek. Eh, někde zase chyběla doprava. Čili opravdu můžeme toho udělat mnoho. Já nejsem specialista na tuto oblast, ale je to velice důležité a asi bychom měli vypracovat speciální program. Já asi já asi toho více nebudu moci teď zodpovědět, ale možná někdy později. Děkuji paní Bašele a teď dám slovo zástupci předsedy podvýboru pro bezpečnost a e, obranu paní Nikolaj, prosím. K domna prešedinta, domna Bašle, jste. Děkuji. Paní předsedající, paní Pašele, jsem velice potěšena, že jste mezi nás přišla. A já jsem vlastně ve vaší eh, aktivitě našla našla odpověď na otázku, kterou si často kladou američané. Proč je eh, tím nejlepším mužem, který má tu práci vykonat určitou eh, často žena? Vy e, jste e, pracovala v nejrůznějších funkcích. E, a mě by zvláště zajímaly vaše aktivity týkající se žen v zónách konfliktu ve všech aspektech této otázky a vítám ta nedávno učiněná opatření, která doufám, že budou postačující vy jistě zajistíte, aby postačující byla. Mám jenom jednu otázku. Já jsem byla členkou správní rady Instro 6 let a slyšela jsem, že se chystáte reorganizovat komponent eh, výzkumu a zajímalo by mě, jak vidíte budoucnost této organizace. Děkuji a teď dám slovo Eh, poslancům a připomínám, že máte minutu řečnického času a bohužel budu muset eh, ji vymát paní Komo. Encantada de verte aquí en, en nuestro parlamento. Es of course I'm very pleased that you are here during the Hungarian president. Děkuji. Jakožto Maďarka musím říci, že jsem velice ráda, že jste přišla během maďarského předsednictví. Uh, byl tady podepsán pakt o eh, genderové... Za druhé, eh, vy jste říkala, že ženy vedou rozvoj, ženy také pohánějí změnu a když eh, vzděláte muže, vzděláte jenom muže, když vzděláte ženu, vzděláte celou společnost. Také chci říci, že zázraky se dějí, když se o to někdo stará a o to my se staráme. Já mám velikou radost toho programu pětibodového, o kterém hovoříte, co se týče e, rozpočtu a co se týče e, rozdílu mezi e, mzdami mužů a žen. To je důležitá priorita, krátká otázka. Já jsem přesvědčená, vzhledem k tomu, že vy jste vzorem pro nás všechny, že jistě zavedete, aby se rovnost mužů a žen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 Děkuji. Eh, jsme velice rádi, že jste přišla mezi nás. Jsme rádi, že máte u OSN tak vysokou pozici. Vy jste předložila plán eh, vašich aktivit a v této souvislosti jsme také na výboru pro zahraniční věci diskutovali o tom, co v Evropské unii a také v mezinárodních organizacích, například v OSN, Eh, nebo na generálním schromáždění eh, se s touto otázkou děje. A pokud jde o ty priority, které jste předložila, tak by mě zajímalo, jaké jsou rozpočtové zdroje a lidské zdroje, které máte k dispozici pro výkon vašich úloh, které jste tady představila. Uh, Evropská unie je totiž největším dárcem pro tyto organizace, pro různých agentur a proto si myslím, že by bylo dobré, aby tady byl nějaký eh, výtletý rámcový, eh, rámcová dohoda, kde by byly upraveny eh, tyto věci mezi Evropskou unii, OSN, v Evropském parlamentu a v institucích, už tady pro vás je cesta vlastně vytyčená. Děkuji a paní Plam. Thank you very much, President. I would... Děkuji, paní předsedající. Já bych ráda co nejsrdečněji přivítala paní Bašile. Já jsem velice ráda, že mezi nás eh, přišla. Děkuji také za vaši přednášku. Chci vám říci, že já jsem byla spravodajkou na důležité téma tvář chudoby žen v Evropské unii. Jak asi víte, Jedná se o mezinárodní problém, je to cíl, který musíme splnit společně. Vzhledem k tomu, že jste lékařka a zároveň patříte k nejmocnějším ženám na světě, ráda vám chci poblahopřát eh, k této vaší pozici. Chci se vás zeptat, jak vidíte naši budoucí spolupráci při řešení těchto závažných jevů. Chudoba má tvář ženy, i migrace má tvář ženy a my musíme společně řešit tyto závažné jevy. Už jenom jednu otázku a skončím. V červnu letošního roku prezentuje, prezentujete výkonné radě váš strategický plán. Mohla byste nám o něm něco říci? Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Ernst. Vielen Dank. Ich freue mich, madame. Děkuji. Jsem potěšená, paní Bašle, že jste přišla mezi nás. Přeji vám mnoho štěstí do vašeho úřadu a děkuji vám za vaši prezentaci. Mně se tady eh, dotkla především jedna otázka a to je ta otázka, eh, otázka 30% eh, úpravy nebo 30% eh, žen, ale u nás se to nestařilo právě tím, že tady bylo veto paní kancléřky, také ženy tedy, která se donívá, že něco takového nemá být upraveno zákonem, že to není možné a tím vlastně celou diskuzi eh, jak si ukončila. A v oblasti spravedlnosti v Německu je velmi málo žen, téměř žádná žena, Eh, na těch místech, kde se rozhoduje. A v dalších oblastech, především v hospodářství, je to také. A to je v podstatě eh, katastrofální pro eh, takovou zemi, která je poměrně bohatá a kde má jsou tradici demokracie. V těch zemích, které prosadili 30 eh, zastoupení žen, a tam se to udělalo vlastně bez legislativy, a mě by zajímalo, jak se to tam vlastně podařilo, eh, že vlastně tam neměli ani žádný zákon a kde se to, eh, jak to proběhlo tam, kde vlastně měli takový zákon v praxi. Ude til Mrs. Munis, good. Děkuji a nyní má slovo paní Munis. Presidenta Bachelet por venir al Parlamento Europeo en su primera visita. Děkuji. Děkuji eh, paní Bachelet, že přišla mezi nás do Evropského parlamentu, do Bruselu a to právě v okamžiku, kde, kde je mnoho mezinárodních eh, událostí, které by neměly zastínit roli ženy. 7. května 2009 Evropský parlament schválil usnesení o eh, migraci nebo pardon, o zohledňování genderově specifických otázek eh, také ve všech aktivitách eh, Evropské unie, tedy je třeba eh, tyto věci prosazovat a vedle vašich obecných vyjádření a stanovisek je to velice často tak, že u konkrétních opatření Evropský parlament nehlasuje jednoznačně, pokud jde o procento žen a reproduktivní e, záležitosti e, žen. Platí to i pro ostatní země, například e, vláda ve Španělsku přijala zákon o násilí proti ženám, ale různé frakce to potom napadly před ústavním soudem, takže tady ty politická, politická, ta politická slova nesouhlasí vždy s konkrétními činy. A já bych tady chtěl položit následující otázku. Jsem ve výboru AFED zodpovědný za rozpočet 2012 a v tomto výboru se řeší také zastoupení Evropské unie v multilaterálních organizacích a proto se chceme snažit, aby financování Evropské unie eh, tady eh, financovalo 40 a programy OSN by měly mít stanoveny specifické prostředky pro svá oddělení. A proto se tedy ptám, jak je to organizováno, jak tady máme e, zajistit, že se budou zohledňovat e, všechny možné oblasti. Děkuji, slovo má paní Luňáček a opravdu buďte stuční. Um, Voy a empezar en castellano a también expre expresar mi, el, el gran honor y la alegría que es tenerle a usted aquí, no solamente con su vida. Děkuji, eh, jsem velice ráda, že vás mohu přivítat mezi námi. Eh, nejenom eh, kvůli vaší politické dráze, ale také kvůli vaší vizi, kterou jste nám tady předložila. Budu pokračovat v angličtině. Já jsem velice ráda, že vy jste vysvětlila takovouto eh, vizi pro ženy a muže. A tu myšlenku, že musíme myslet ve velkém, že nejsou žádné meze nebo limity toho, co můžeme dosáhnout. Takže i jménem eh, zelených eh, chci vyjádřit potěšení, že jste mezi námi. Tři krátké otázky. Za prvé, rozpočet pro OSN ženy. Vím, že ku příkladu eh, UNIFEM ti dostávali pouze dobrovolné příspěvky. Došlo k nějaké změně ve vaší agentuře, to by bylo důležité. Vy jste hovořila o eh, rezoluci 1325, pak ještě rezoluce 1820, eh, násilí na ženách v konfliktu, jako se hovořilo o východním Kongu. Dostal, dosáhlo už se nějakého pokroku v prevenci násilí na ženách a konečně ochrana reprodukčního zdraví žen, ale i kontroverzní eh, věci, jako je přístup eh, k bezpečné eh, interrupci těhotenství a tak dále, možnost žen žít plným životem. Jakého pokroku doufáte, že dosáhnete, nebo jakého pokroku se vám podařilo dosáhnout? Děkuji paní Luňáček a nyní paní Romero. Děkuji, také já bych chtěla Chtěla bych položit otázku k násilí na ženách. Bylo řečeno, že v mnoha zemích se neaplikuje příslušná legislativa a mě by zajímalo, jestli nepřišel okamžik, aby v rámci OSN bylo přijato no, usnesení mohla byste s tou iniciativou přijít vy, aby eh, se identifikovalo toto násilí ve všech zemích a aby se vykořenilo a aby to vlastně bylo také zakořeněno v legislativě. V mnoha zemích eh, totiž násilí na ženách není trestným činem, je to tabu a to znamená, že je to potom čin, který nelze stíhat. A potom eh, i existující legislativa někde není aplikována Rada Evropy tady také navrhne eh, úmluvu o násilí a my eh, v Evropské unii se pokusíme přijmout eh, nařízení. A pokud bychom tady měli úmluvu na mezinárodní úrovni, tak bychom mohli vlastně více stíhat tyto činy a bylo by to obecně uznáváno jakožto trestný čin, protože ono nejde pouze o prevenci, ale je potřeba, nebo nejde pouze o legislativu, ale je potřeba to také skutečně aplikovat. Děkuji, paní Romero. A slovo má paní Bilbao. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Bachelet, por su presencia aquí. Děkuji, paní Bašle. Jsem ráda, že jste mezi námi jakožto předsedkyně eh, baskického parlamentu. Jsem se během vašeho mandátu prezidentky Chile vydala do vaší země a musím konstatovat, že opatření v oblasti sociální politiky v té době byla kritizována, ale v současnosti už to nikdo nekritizuje, nikdo už by to neodmítnul. Takže já vám velice děkuji za vaši odvahu v té době a za to, jak jste přispěla k rozvoji vaší zemi. Ženy přispívají k mírovému procesu, starají se o ženy, přispívají do sociální politiky a e, je to zřejmé, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny v politice. Eh, uváděla se různá čísla a tam, kde jsme uspěli, tam to je díky určitým mechanismům. A náš parlament tady nemá jednoznačnou pozici, je tady i odpor vůči těmto snahám a proto tady musíme zvýšit naše úsilí. Je tady eh, obecně odpor mužů, kteří mají strach z přítomnosti žen a mě by zajímalo, jestli mezi prioritami, které jste uvedla, jste také předpokládala, že by se pracovalo na odstranění některých stereotypů. To znamená eh, například nový, nový image muže. Ukázat mužům, že některé stereotypy jsou pro ně negativní. Ukázat jim, eh, Jaké výhody by pro ně mělo, kdyby tady byla opravdu rovnost mezi muži a ženami? Děkuji. Pani Costa má slovo. Conoscerla direttamente, naturalmente molti di noi l'hanno seguita anche se a distanza. Já eh, jsem eh, velice ráda, že se přímo eh, s vámi mohu setkat mnoho z toho, co jste řekla, je velice důležité, ale já si myslím, že dvě věci z toho jsou mimořádně důležité. E, chudoba. Chudoba ta má podobu ženy a dětí. Mě by zajímalo, co je vlastně možné, co byste vlastně vy mohli prostřednictvím vašeho sekretariátu e, provést. My jsme v Evropě měli e, rok chudoby a je, eh, de facto máme tady platformu eh, boje proti chudobě. My jsme přišli předávnem s iniciativou pro mikroúvěry. Hodně se o tom hovořilo a mě by zajímalo, eh, jestli to vnímáte jako vhodnou iniciativu, protože to by mohlo skutečně pomoci mnoha ženám na cestě z chudoby. Já vím, že tedy eh, na půdě OSN jsou eh, dva různé orgány, které byste mohli zabývat, ale zajímalo mě, co s tím chcete dělat vy. Tak, eh, já tady mám ještě několik dalších přihlášení do debaty, takže prosím, zadržujte tu jednu minutu. Paní Kraca. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní eh, předsedkyně, paní eh, Bašle, cíle a opatření, o kterých jste hovořila, a které jsou v souladu s našimi hodnotami a principy, zejména pokud se týče genderové rovnosti a nediskriminující společnosti, eh, včetně tedy světového míru a to souvisí s genderovou rovností, tak já myslím, že tady eh, je naše spolupráce velmi konstruktivní a že vaše návštěva mezi námi je milníkem. My potřebujeme rámec pro eh, uskutečňování naší spolupráce. Musí probíhat neustálý dialog mezi námi a vaším sekretariátem, abychom měli jistotu, že skutečně dosáhneme svých cílů a naplníme zamýšlená opatření. Já věřím, že tedy vaše návštěva je pouze začátkem tady toho. Děkuji vám, paní Kráce. Děkuji vám. Děkuji vám za to, že jste tady. Já eh, jsem eh, se s vámi setkala už dříve, když jsme byli s delegací Evropského parlamentu v Chile a já jsem velice ráda, že přebíráte takto důležitou pozici, důležitou pro ženy. Chci vás v tom podpořit, ale my se musíme zastávat také mužů. Nejde jenom o to, abychom, ano, vy máte tady tento jeden rozpočet jistě, ale máte přístup také k dalším eh, aspektům a třeba eh, jako zpravodajka eh, AKT pro zajišťování zásobování vodou, tak to tam taky můžete něco udělat. A to se vlastně překrývá. Vy jste hovořila o volvách Kongu a e, pozbuzovala jste ženy, aby volili. Podle našich informací ovšem e, volební zákon je tak nedemokratický, že tam v podstatě nejsou žence, šance ani pro ženy, ani pro muže. Možná kdybyste se tady snažila eh, intervenovat. Děkuji. Eh, paní Gomez. Paní předsedkyně. A, ano, my jsme se setkali eh, v Káhyře, vy jste o tom hovořila. A chtěla jsem se ptát, co podle naš, vašeho názoru můžeme my udělat, abychom pomohli ženám v Egyptě a v severní Africe? Samozřejmě jsou tady obecné požadavky, eh, které souvisí s přechodem k demokracii. Vy jste samozřejmě hovořila o egyptianek. 8. března eh, na náměstí Tahrir demonstrovali ženy a Možná, že to pro ně bylo obtížnější než pro muže, ale stejně opustili své domácnosti a šli tam. To skutečně eh, byla velká zkouška. Když tady eh, uvažujeme o přechodu k demokracii v Severní Africe, takže co myslíte, že bychom mohli dělat? Co jsou vlastně vaše závěry tady z toho? Děkuji, paní Thompson. Děkuji vám, paní Bašele, za to, že jste mezi námi. Velice nás to těší. Eh, chtěla jsem se vás zeptat na plánování rodin. Eh, socialistické eh, ženy v loňském roce měly kampaň Moje tělo, moje právo a e, dotkli jsme se velice významných e, otázek e, v oblasti rozvojové. My hovoříme o porodní umrtnosti, hovoříme o chudobě. Já jsem včera hovořila s palestinkami a oni jsou nejplodnější na světě. Tam je běžné, že mají třeba deset dětí a prostě mít mít deset dětí, to já myslím je mučení. Je to, eh, to, to otázka nejenom tedy antikoncepce, ale také otázka kultury. Já myslím, že bychom se více měli eh, soustředovat na rodinnou kulturu. Děkuji vám ještě paní Kráca, neslučně. Děkuji za to, že mě ještě jednou dáváte slovo. Já jsem chtěla říct ještě eh, jednu věc, to je, myslím, důležitý eh, vývoj v EU. Než eh, někdo tedy řekne, že prostě ženy jsou tedy ve vedoucí pozici ve firmách, takže my jsme se tady zmiňovali o Norsku jako pozitivním příkladu, ale mnoho bylo dosaženo také třeba ve Francii, v Nizozemí, v dalších zemích Evropské unie. Velice konkrétní debata se nyní rozvíjí třeba v Itálii a v Belgii. Na Evropský parlament momentálně pracuje na zprávě, které jsem zpravodajkou Eh, o této problematice. A také Evropská komise přichází s legislativní iniciativou v případě, že se národní zákony, eh, tedy že budou slavé. Děkuji vám, paní Kraca, a nyní dávám eh, slovo našemu hostovi. No, já bohužel mám necelou minutu, takže asi nezodpovím všechny otázky, ale jak to bylo řečeno, toto je pouhý začátek našich vztahů. Já myslím, že tady eh, vypracujeme nějakou dohodu s Evropskou unii a s Evropským parlamentem a já si myslím, že je to důležité, abych mohla lépe odpovídat na vaše otázky, abychom mohli koordinovat, aby nebyly duplicity, což by nemělo příliš význam a my tady máme celou řadu příležitostí. Třeba mm, my budeme eh, mít v příštím roce, to bude de facto o eh, utožitelném eh, rozvoji. A také třeba v Cancúnu se poprvé hovořilo o ženách v souvislosti s ochranou klimatu. Takže my pracujeme na mnohých věcech, budeme pracovat i nadále. Já musím říct, že eh, my eh, zatím eh, zháníme přátelé, experty, zejména budeme pracovat tady také se specialisty a ze strany nevládní organizace a tak. My, pokud se týče cílu milénia, tak pokud nedáme ženám e, sílu, pokud neotevřeme její možnosti, tak jednoduše a prostě těch cílů nedosáhneme. Hodně se o tom mluví, ale výsledky jsme zatím moc nevěděli. A jedna z věcí, na kterých nyní pracuji, je toto. Já jsem skutečně přesvědčenou zastánkyní e, pro e, ženská práva, ale hm, zdá se, že Eh, je poměrně malá ochota tomu přizpůsobovat také třeba rozpočty a další politiky. My spolupracujeme například s Instrom. To bude de facto jakýsi, eh, jakýsi školící středisko, ale zároveň se bude zabývat výzkumem. Snažíme se do tohoto zapojit eh, univerzity po celém světě a různé organizace, které skutečně mohou udělat mnoho. Že de facto oni mají spoustu e, znalostí a mohou nám tedy je zpřístupnit, abychom viděli, kolik toho svět ztrácí tím, že nedává dostatečné příležitosti žen. Ano, paní Strela, co jste říkala o slaďování profesionálně osobního života, ano, to je, to je velké, velké téma. Eh, politicky korektní zpráva je, že to není zrovna jednoduché a že uděláme pro to všechno. Ve skutečnosti je to strašně těžká věc. Čili je pravda, že ženy dokážou všechno, ale ne všechno najednou my prostě máme takový, takový sklon k perfekcionismu. My chceme eh, mít eh, šťastnou rodinu, šťastné děti, dokonalou domácnost a tak dále, ale to prostě není možné. Jako, čili my můžeme maximálně dělat eh, nejvíc, co je rozumné dělat. A ono je skutečně velice obtížné se v tom zorientovat. Nicméně takový je život. Já myslím, že ženy mohou eh, v mnoha dalších oblastech eh, jít eh, trousek před. Prostě ta zodpovědnost za rodinu to není jenom zodpovědnost ženy, to je rodinná věc. A já třeba jsem s tím měla taková, takové potíže, že jsem předsedala organizaci a, a měla jsem děti a teďka prostě se mě ptali, a ty děti jak to snášejí a nechcete je poslat psychiatrovi a to prostě muže by se na to neptali. Já si myslím, že pokud otevřeme přístup příležitostem, pokud se více žen dostane do politiky, do rozhodovacích pozic, tak si s tím poradíme. A my jsme si s tím v mnohem už poradili. Jestli školky, prostě takové ty prostředky, které usnadní ženám život. Ale jasná je jedna věc. Slaďování profesionálního a soukromého života, tak to je věc, kterou se musí zabývat podniky, rodiny a samozřejmě také muži, tedy eh, pokud tedy jsou nějakými partnery v celé záležitosti. K Egyptu. Egypt má symbolickou hodnotu. E, tam vlastně sehrála roli takovou ta, ta, ta facebookově twitterovská generace a to jsou prostě e, lidi, kteří, e, když my jsme tam konferovali, tak oni nás takto sledovali a zapojovali se. A, a oni, oni prostě se si stěžují na to, že pořád jim někdo říká, že musí počkat, až se situace uklidní a potom se budou zabývat eh, dalšími věcmi, jako jsou třeba i eh, ženská práva. Čili eh, prostě je tam tlak na to, buďte rozumní a ono na ty ostatní věce taky dojde. Ta, tam ten vývoj dosud není rozhodnut, nové strany jsou zatím velmi slabé, takže já si myslím, že můžeme udělat hodně. Oni potřebují podporu, potřebují zkušenost. Eh, tam eh, mnozí říkali na ženy, že jako my potřebujeme podpořit, že my chceme něco dělat, ale my nevíme, jak se dává dohromady organizace, jak to funguje a tak dále. Čili ty, ty, ty eh, mladé, mladé organizace, mládežnické organizace, ty jsou prostě skvělé, ale prostě jsou v začátcích. Chceme podporovat její schopnosti, rozvíjet její schopnosti. Eh, taky by tam prostě mělo vzniknout nějaké ministerstvo pro genderové eh, záležitosti eh, a podobně. Mainstreaming, já jsem pro mainstreaming, ale je tam problém je něco jiného, když se píšete zákon a je něco jiného, když prostě řeknete, my to zapracováme do všeho, protože pak je to všude a nikde. Ty genderové otázky prostě musí být jasně definované. Prostě eh, pokud budeme hovořit pouze o mainstreamingu, tak se to prostě rozplyne. Ano, mainstream je v pořádku, ale nestačí. No a na závěr eh, populace, sexuální a reprodukční práva a tak dále. Máme tady výzvy. V roce 2050 bude na světě nějakých 9 nebo 10 miliard lidí. Ale v zemích, kde je nejvyšší porodnost, to jsou země nejchudší a nejméně rozvinuté. Dále dožíváme se většího, eh, větší, eh, dalšího věku a máme eh, více řekněme, nemoci stáří. Čili nás bude více, budeme starší a budeme nemocnější. Takový je obrázek. A my tedy musíme hovořit o populaci, nejenom o plánování rodin, to je samozřejmě součástí, ale třeba také HIV eh, AIDS. My musíme integrovat eh, služby reprodukčních práv eh, se zdravotnickými službami. Myslím, že tady musíme dělat mnohem více. Nemůžeme prostě pokračovat jen tak. Prostě nemůžeme řešit problémy po té, co vzniknou. Měli bychom se dostat do fáze prevence, bránit znásilnění předčasným, eh, eh, předčasnému těhotenství a tak dále. A čili eh, na ženy nelze pohlížet pouze jako na matky, dokud jako matka potřebuje nějakou pomoc dobře a pak je konec. Já si myslím, že na závěr bych eh, ráda řekla, že eh, je pro mě velkou ctí, že mohu být zde mezi vámi. Máme toho tolik, co musíme udělat, ženy i muži. A my se snažíme uzavírat eh, velké aliance s muži ve všech těchto různých oblastech. A musíme dělat mnohem víc. Velice důležité je, abychom se eh, všichni více snažili. A třeba až přijedu příště, aby tady byla genderová parita v tomto sále. A já nevím. Eh, když eh, bychom se zeptali eh, Eleny Rooseveltové, eh, jestli je ráda, že dneska máme sekretarita UN Women, tak ona mi řekla, cože po 60 letech to ještě pořád potřebujete, tak a já si spolehat na vaši pomoc. Děkuji. Velice vám děkujeme, paní Bašele. Bylo to tak zajímavé naslouchat tomu, co všechno víte, vašemu odhodlání,